Good morning, um, every... Dobré ráno, dámy a pánové. Buďte tak laskaví, kdo ještě nesedíte, sedněte. Thank you, good morning. Děkuji vám. Ještě jednou dobrý den. Jak víte, první část zasedání je společné zasedání IMCO-INTA. Ráda bych vás informovala, že máme dva body na pořadu jednání. Za prvé jedna informace a pak hlasování o dovozu kulturních statků. Pokud nejsou poznámky, vidím, že nejsou, tak je pořad jednání přijat. Chci vás informovat, že zápis dnešní schůze bude k dispozici elektronicky a bude považován za schválený, pokud nebudou mít poslanci těchto dvou výborů poznámky do jednoho týdne od zveřejnění. Jak víte, schůze je přenášena po internetu a jedná se o e-meeting. Tak, nejprve tedy zpráva o vyjednávání. Chtěla bych vás informovat, že druhé třístrané jednání, kde bylo dosaženo meziinstitucionální dohody, proběhlo ve Štrasburku 12. prosince a teď bych eh, ráda dala slovo oběma spoluspravodajům, pokud si to přejí. Nejprve paní Moska. Ale ona tady není. Aha. Chce si vzít slovo Dan Dalton? Ano, děkuji. Budu velice stručný, chtěl bych pouze poděkovat všem stínovým zpravodajům a zaměstnancům za jejich pomoc. A děkuji Alesi eh, za spoluspravodajství. Ono je to vždy obtížné, když mají spolupracovat dva výbory, bylo to i tentokrát, ale řekl bych, že ve finále jsme spolupracovali dobře. A je na místě poděkovat také rakouskému předsednictví za jejich práci, protože nás dotáhli ke konci, ještě před koncem jejich předsednictví. Na základě této dohody teď máme ještě mnoho práce na implementaci na národní úrovni i v komisi. Uvidíme, jak půjde to, ale prvním krokem je dnešní hlasování. Takže ještě jednou díky všem. Díky, Dané. A s tím můžeme hlasovat. Je to pouze jedno hlasování a bude to elektronicky. Zahajuji hlasování. No, no And we close. Konec hlasování. Je to přijato jasnou většinou 46 pro 3 proti 1 se zdržel. Blahopřeji oběma spolu s pravodajům. Tak dobrá, a to znamená, že můžeme ukončit tuto společnou část schůze. Děkuji mnohokrát kolegům z výboru INTA.